EKR, ALDE, Zelených, EFDD a ENF několik žádostí o jmenování a změny v výborech a delegacích. E, tato jmenování budou součástí zápisu z tohoto zasedání. Pokud e, nebudou předloženy žádné připomínky do tohoto zápisu, tak tato jmenování budou považována za odsouhlasená. A také bych chtěl informovat, že eh, eh, eh, od zářijového přerušení zasedání v Soulandu s článkem